Jsou to návrhy, které byly už schválené a které podpořili předsedové všech skupin. Hned vám řeknu, o čem to je. Abych to řekl co nejstručněji. Jedná se o to, že nebudeme mít ve čtvrtek plenární zasedání, to znamená, že, plenární, že tady nebudeme mít žádné jednání a v čtvrtek a pátek, jako obvykle, bude možné se podepsat na seznamu a jednotliví eh, poslanci budou moci pracovat parlamentu, ale nemáme tady žádný bod na jednacím pořadu. Ale práce parlamentu je samozřejmě naší povinností. A ti, kdo se podepisují na seznam ve čtvrtek a pátek, eh, budou mít prostě to normálně hodnocené jako kdykoliv ve čtvrtek a v pátek, bez jakékoliv změny. Rád bych také řekl, že v tomto týdnu vůbec nebudeme hlasovat ani na plenárním zasedání, ani během zasedání výboru, pokud tyto byly svolané. Mohou se samozřejmě konat zasedání výboru, a to dokonce i ve čtvrtek, pokud by si to snad některý výbor přál, ale bez hlasování. Rozhodli jsme se tak proto, že ne všichni naše kolegyně a kolegové eh, dokáží se fyzicky dopravit sem na místě. Někteří prostě to nezvládnou, aby se dostavili na toto plenární zasedání a my jim nemůžeme upírat popírat právo podílet se na tomto zasedání. Nemá to nic společného s kvorum, protože kvorum asi budeme mít. Nicméně má to co dělat s tím, že někteří se sem jednoduše a zkrátka nedostanou. Rád bych vám také řekl, že odložení hlasování není nic strašného z právního hlediska, eh, z hlediska našich povinností vůči radě. A to je důležité, protože my odkládáme hlasování o dva týdny. Odehraje se se v Bruselu na květnovém zasedání. Ale z hlediska našeho, naší spolupráce s Radou ministrů a našich dohod ohledně druhého čtení je to věc, která se dá zvládnout. To je tedy zajisté tež důležitá informace pro nás, pro všechny. Rád bych vás také informovat o tom, že vznikl důležitý důvod, abychom se na 100% tady sešli a diskutovali alespoň v tomto složení, protože zítra budeme mít mít mimořádný bod, se kterým jsme nepočítali. Zítra ráno eh, budeme mít tady bod, který se týká současné situace v oblasti dopravy v Evropě a důsledky pro občany Evropy. Zítra budeme mít dvouhodinovou diskusi za přítomnosti pana předsedy komise, pana Barosa. Chceme se zamyslet nad tím, jaká je eh, situace v Evropě, že velice klesla mobilita, jsou ohroženy mm, aerolinky, hrozí nám i nezaměstnanost v těch eh, místech, kde jsou eh, velká letiště a kde by mohly zkrachovat letecké společnosti, kdyby dlouho neměly cestující. Je to tedy velký, velká hrozba pro evropské občany. Proto zítřejší rozprava má klíčový význam. Takovýto bod jsme neměli zařazený na eh, jednací pořad. To je nový bod, který jsme dodali vzhledem k tomu, jaká obtížná situace teď v Evropské unii existuje a musíme se tím seriózně zabývat. Ostatní body s výjimkou některých, které se měly um, řešit ve čtvrtek, budeme probírat. Zítra v 9 hodin. Já vám řeknu všechno za pár okamžiků. Budu, já vám to řeknu, jak to bude den za dnem. Toto byly jenom Eh, obecné informace. Toto byla poslední všeobecná informace. Chci vás také informovat, že 7. dubna tohoto roku jsem dostal dopis od pana poslance Nigela Farage, eh, spolupředsedy skupiny Evropa svobody demokracie, kde se odvolává na bod, eh, článek 6 bod 3 a stěžuje se na porušování protokolu, co se týče imunity. Já jsem žádost, která je v tom dopisu předal příslušnému výboru k projednání. Teď už přecházíme k jednací jednacímu pořadu a budeme to probírat